Dámy a pánové, je nás tady teď osm, takže jsme dosáhli usnášení schopnosti a můžeme přejít k pořadu jednání. První bod je číslo 27, to je kolektivní eh, zpráva. Zpravodajka je paní Galo, já dám paní kolego, eh, kolik kolegyni Galo slovo. Děkuji, pane předsedo. 417 pozměňovacích návrhů jsem dostala k své zprávě a ještě než uvedu hlavní body, o nichž budeme diskutovat nebo o nichž diskutujeme, tak bych chtěla připomenout eh, další etapy a časový plán. Naplánovali jsme dvě schůze zpravodaje se stínovými zpravodaji. První se konala včera odpoledne a druhá, to říkám těm, kteří tu nebyli, se bude konat 3. července. Tyto schůze samozřejmě doplňují technické schůze mezi eh, asistentů a politických poradců, kdy se připravuje hlasování a budeme připravovat hlasování na 9. července a doufám, že tento časový plán dodržíme a zprávu přijmeme před letními prázdninami. Co se týče pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, nejprve tedy ty, které se týkají pole působnosti směrnice, to znamená článek 2. A co se týče tedy působnosti směrnice, jsou to pozměňovací návrhy 207 až 223 a to pokrývá eh, společnosti kolektivní zprávy mimo Evropskou unii, založené mimo Evropskou unii, ale působí na území Evropské unie, obchodní společnosti, které vykonávají stejný, eh, stejné aktivity jako kolektivní správci a aktivity přímo či nepřímo vykonávané kolektivním správcem, třeba dceřiná společnost nebo nadace, a které jsou vlastněné kolektivním správcem. Tam není žádný problém. Otázka, o které jsme diskutovali, ale myslím si, že jsme našli kompromisní řešení, to se týká agentů. Co se týče práv držitelů práv, je to článek 5, a především odstavce 2 a 3. Jedná se o nejdůležitější ustanovení tohoto textu a jsou to pozměňovací návrhy 252 až 267, které se týkají těchto dvou odstavců. Článek 5 odstavec 2, ten se týká přínosu, který držitel práv svěžuje kolektivnímu správci, zatímco odstavec 3 téhož článku definuje podmínky za stažení a zrušení Eh, eh, tedy eh, práv svěřených kolektivnímu správci. Já jsem se už vyjádřila ve prospěch výlučnosti, exkluzivitě, tedy která chrání většinu držitelů práv a je současně užitečná pro uživatele, protože nedochází k fragmentaci práv. Ale současně si myslím, že valná hromada členů by měla být tím orgánem, který určuje, práva či jiná, eh, jiné chráněné předměty kolektivním správcem. Ale je potřeba nalézt odpovídající rovnováhu mezi eh, svobodou jednotlivce a eh, držitelem práv. A hlavním cílem kolektivních správců je ochrana kolektivních práv. A konečně právo na stažení práv nemá být zneužíváno ze strany členů, proto jsem podpořila podměňovací návrh 266 eh, eh, kolegyně Kastex, která chtěla omezit počty eh, převodů mezi různými kolektivními správci. A nyní tedy orgány kolektivních správců a články 7 až 9. To jsou Eh, pozměňovací návrhy 284 až 355 a tady bylo dosaženo koncenzu ohledně toho, že valná hromada členů musí být hlavním orgánem, který určuje obecnou politiku tého kolektivního správce. Pro zlepšení eh, řízení kolektivních správců článek 7 odstavec 8 počítá s možností hlasovat v zastoupení a to je eh, chválihodné, nicméně je potřeba tam dát určité záruky a především eh, ta plná moc nemůže být poskytnuta někomu jinému než členovi kolektivního správce, který patří do stejné kategorie držitelů práv. Samozřejmě Během diskuse na naší technické schůzi včera jsme rozšířili toto o možnost dát plnou moc samozřejmě také všem právníkům, advokátům a notářům, kteří e, jsou zvyklí na takovéto zmocnění. A e, těm agentům e, profesivních za podmínky, že nemohou být v konfliktu zájmu, to znamená, aby nebyli současně agentem třeba skladatele a producenta. To by pak byl problém. A omezíme také počet plných mocí, a jsou to pozměňovací návrhy Cecílie Wikström a Christian Angström, které zachází dál ale myslím si, že o tom se dá taky jednat s tím, že ty plné moci mají být také časově omezené. Kromě toho jsem navrhla zavedení elektronického hlasování, což by umožnilo těm, kteří se nemohou pohybovat, aby se účastnili valné hromady také. Také bylo dosaženo koncenzu ohledně toho, že orgán, který má na starosti dohled, ten je v článku 8 může mít k dispozici jedině ty kompetence, které mu budou delegovány valnou hromadou. A oba systémy e, vedení, které existují v Evropě, duální s dozorčí radou, a, a jednotný systém s, se správní radou, oba jsou tedy umožněné tímto systém. Pozměňovací návrh 239 o definici vedoucích pracovníků právě míří také tímto směrem. Takže uvnitř společnosti kolektivní zprávy různí, různé typy držitelů práv jsou zastoupeny spravedlivě a vyváženě. Teď se dostávám k článkům, které se týkají výběru eh, poplatků a distribuce eh, tedy těch poplatků držitelům práv, co jsou nejdiskutovanější články 10 až 12 pozměňovací návrhy 358 až 393. Myslím si, že dosáhneme schody mezi politickými skupinami u většiny mm, položených otázek a problémů. Ještě bych ale zdůraznila jeden bod, který je důležitý pro švédské kolegy Cecilie a Christian Angstrémovi, protože oni podporují zajímavou myšlenku a sice vytvoření veřejného fondu na převod prostředků, které nebyly distribuovány, protože příslušní držitelé práv nebyli zjištěni, je to v případě tzv. osiřelých eh, práv nebo v případě, kdy, ne, kdy se neví, kde se nachází držitel práv. Myšlenka je to zajímavá, ale ve Francii a v dalších členských zemích jsem zaznamenala, že se trošku zdráháme vytvořit takový veřejný fond, protože kdo ty peníze bude obhospodařovat, jak se zajistí kontrola, jakým způsobem bude možné je vrátit, pokud v příslušné lhůtě budou, bude nalezen držitel práv a tak dále. Takže o té myšlence se diskutuje, ale uznávám, že je zajímavá. A teď se dostávám k článku 15 to, je, to, to jsou podmínky licencí, to se týká povinností uživatelů a producentů. Jsou to pozměňovací eh, článk, eh, návrhy 399 až 427. Tady se jedná o zlepšení návrhu komise ohledně licenčních podmínek a hlavně výpočtu tarifu se sazeb. My si myslíme, že zavést povinnost pro kolektivní správce povinnost odpovědět v určitém termínu a nabídnout nebo odmítnout licence by se měla zavést a měla by se zavést takže povinnost informovat uživatele a producenty tak, aby e, kolektivní správci mohli e, vybrat a roz, rozdělit autorská práva. Když jsme vyslechli všechny strany, tak každá strana říkala, že nedostává od těch druhých ty potřebné informace pro to, aby eh, ten systém fungoval dobře. Takže pak je tam další povinnost, a ta se týká jednotné faktury, která má být eh, zaslaná každému uživateli a to jsou pozměňovací návrhy 425 a 26 a to je bod, který také eh, obhajuje Nizozemsko. Je to někdy těžko realizovatelné, ale je to zajímavá myšlenka. Článek 15 je tedy určující pro držitele práv i pro uživatele. A musíme tady být velmi přesní, budeme věnovat velkou pozornost redakci kompromisních návrhů u těchto otázek. A nyní se dostávám k článkům 16 až 20, ty se týkají informací, které mají být poskytnuté dotčeným subjektům a e, dokumentů, e, které e, kolektivní správci musí publikovat. Jsou to především informace, které kolektivní správci musí poskytnout držitelům práv, to je článek 16, ostatním kolektivním správcům, na základě dohody o reciprocitě, to je článek 17, a informace, které musí předat na vyžádání držitelům práv kolektivním správcům a uživatelům, to je článek 18, a dále informace adresované široké veřejnosti, což je článek 19. A konečně Zpráva o transparentnosti musí být eh, publikována každým rokem podle článku 20. Osobně si myslím, že povinnost, informační povinnost podle článku 16 by se mohla omezit na samotné členy eh, kolektivního správce a informace obsažené v článku 18 mohou být poskytnuty jedině potud, pokud je ta žádost zdůvodněná. A Cecília a Kristian předložili pozměňovací návrhy, které jsou trošku odlišného názoru než já, ale ještě si o tom budeme moci promluvit. Nesmíme ztrácet z dohledu dvě věci. Za prvé pozměňovací návrhy k článku 15 již, eh, jak si vyžadují informační povinnost od kolektivních správců vůči uživatelům v rámci eh, vyjednávání o poskytnutí licence a Druhý argument je ten, že informace jako třeba e, vzorové smlouvy nebo sazebníky jsou citlivé informace, které třeba ne každý má chuť sdělovat konkurenci. Takže možná tam by bylo dobré se mm, podívat, jakou střední cestu bychom mohli nalézt. A pak se dostávám ke, ke kapitole 3, což je poskytnutí e, eh, multiteritoriální licence online u hudebních nahrávek, takže to je ta část, která se týká hudby. První bod, který chci zdůraznit, je to, že je třeba zachovat eh, kulturní diverzitu prostřednictvím ochrany repertoáru které nepředstavují významnou komerční hodnotu. To si myslím, že je velmi důležité. A tady pozměňovací návrhy Karima Salivského, Cievky, Keringera a Borise upřesňují, že kolektivní správce, pověřený kolektivní správce, má poskytovat licence eh, na základě repertoáru, který zastupuje za stejných podmínek jako pro vlastní repertoár. Jedná se o pozici, kterou jsem sama přijala ve svém návrhu zprávy, tudíž to podporuji a na tom se shodujeme. Stále ještě u titulu 3 otázka, která zůstává otevřená, Eh, se týká toho, zda výjimka uvedená v článku 33, co se týká rozhlasového vysílání, zda tato výjimka se má týkat pouze aktivit, které jsou doplňkové eh, vůči prvnímu eh, šíření, anebo jestli se má rozšířit o další spojené aktivity. To je diskuse, kterou povedeme 3. července, protože jsme to nestihli projednat včera a uvidím, jaké řešení eh, najdeme spolu se stínovými zpravodaji. A na závěr tu máme výkonná opatření, to je titul 4 a eh, co se týče titulu 4, pozměňovací návrhy Eh, tam upřesňují, že jestliže podle národního práva nezávislý orgán kompetentní pro řešení sporu, pak musí být specializovaný na problematiku duševního vlastnictví. Já nejsem proti těmto pozměňovacím návrhům, ale myslím si, že bychom neměli jako až nutit členské státy, aby vytvářely nové soudy specializované, proto, aby se dodržela tato směrnice. Samozřejmě z úsporných důvodů. A další pozměňovací návrhy vyžadují, aby e, uživatelé v případě sporu museli povinně e, uložit do úschovy sporné částky až do vyřešení sporu. Mě to překvapuje, e, sice málo, protože ve Francii se to často aplikuje, takže eventuálně na tom se také můžeme shodnout. Takže omlouvám se, že jsem mluvila trochu dlouho a děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní kolegyně Galo. Nyní má slovo kolegyně Wikström. Já chci na úvod poděkovat Mariel Galo za vynikající práci. A musím říct si, že způsob, jakým vedla tyto práce a vede, by měl být příkladem pro nás všechny, protože byla vždycky velmi otevřená, brala v úvahu naše názory a stanoviska a pracovala velmi strukturovaně, pedagogicky Zaslouží si tedy naše poděkování za způsob, jakým toto práci vedla. Já jsem eh, velice ráda na tomto tématu spolupracovala. A rozhodně to vypadá jako takový vodopád eh, nových přístupů v kolektivní správě práv v členských státech bude éra před a po správě Galo. Bude to znamenat zásadní přelom v daném oboru. Jak jste od Marie slyšeli, já jsem podala poměrně velkou řadu pozměňovacích návrhů ale spolupráce, která probíhala dosud, byla tak vynikající, že jsem přesvědčená, že ještě předtím, než toto uzavřeme, podaří se nalézt dobré kompromisy, které budou přijatelné pro všechny a to je cílem nás všech. Chceme zajistit, aby eh, toto, byl skutečně, toto byla skutečně přelomová zpráva, a eh, která bude Eh, znamenat velkou pozitivní změnu pro mladé hudební skladatele, eh, výkonné umělce a podobně. Děkuji ještě jednou Mariel Gallo za výborně odvedenou práci a doufám, že i tam, kde jsou rozdíly, podaří se je usmířit a nalézt kompromisy. Děkuji. Děkuji, kolega Berlinguer. Grazie Presidente. prendo la parola per pochi secondi solo per... Děkuji za slovo. Já se velmi stručně vyjádřím v tom smyslu, že řeknu, že výbor ITRE právě eh, dnes bude hlasovat a já jsem eh, právě na zasedání tohoto výboru a bude se ale tam hlasovat o stanovisku. Já jsem zpravodajem na stejné téma pro výbor ITRE a obdobně bude také e, probíhat diskuse mezi jednotlivými pracovními skupinami a také mi můj text umožní nabídnout kompromisní návrhy, s tím, že budeme doufat, že se bude zbližovat názor eh, našeho výboru s výborem ITRE a to vše bude prospěšné v zájmu konečného výsledku. V každém případě děkuji paní Galo, přeji jí hodně štěstí, stejně jako paní Wikström, paní Kastek a další. Eh, přeji jim hodně štěstí v další práci, protože se jim daří výborně spolupracovat a myslím si, že právě uh, Eh, díky tomu se nám podaří splnit další velký cíl, tedy eh, vytvořit takové právní předpisy, které budou kvalitní a podaří se nám to stihnout ještě před koncem našeho mandátu. na Děkuji, na závěr ještě paní Galo. Eh bien, écoutez, Děkuji. Já mohu vyjádřit jen potěšení z spolupráce s kolegy a Mm, doufám, že prostě stihneme termíny a 9. července budeme toto moci odhlasovat a dokončit eh, tuto záležitost do konce mandátu. Děkuji všem. Möchte die Kommission dazu auch noch was sagen? Chce tomu ještě něco komise říct? Pokud mohu, tak jenom velice stručně k několika aspektům, které tu byly zmíněny. Jsme velmi rádi, že tu zazněla otázka hlasování s plnou mocí, v zastoupení tedy. Jsme totiž rádi, že je možné, aby zástupci, agenti, zprostředkovatele měli takovou plnou moc eh, a právo udělování plných mocí by nemělo být omezeno víc, než je to nutné. Pokud jde o rozdělitelné částky, třeba z těch osiřelých děl, tam se o tom ještě bude diskutovat a komise připravuje různé modely. Existují modely, kde se předpokládá rozhodnutí valné schromáždění a postup na tom základě. Některé člen, někteří poslanci eh, navrhují poměrné rozdělení, eh, ale těch modelů, jak říkám, je celá řada a musíme o nich dále diskutovat a k problematice výjimky pro vysílací organizace, vysílatele, eh, bych ráda připomněla, že si musíme uvědomit, že sem vstupují otázky hospodářské soutěže. Musíme být tedy opatrní, aby se vysílací společnosti nedostaly do situace, kdyby byli nějak zvýhodněni oproti poskytovatelům služeb online například. A právě e, na problematiku hospodářské soutěže nesmíme zapomínat. Ještě další záležitost, kterou zmínila paní Galo, o udělování mandátů kolektivním správcům práv a stahování těchto práv. Já jsem přesvědčena také, že musí být rovnováha mezi svobodou držitelů práv udělovat tyto mandáty na straně jedné a efektivitou kolektivního správce práv na straně druhé, ale neměli bychom jít až tak daleko, abychom zájmy kolektivního správce práv vyvyšovali nad zájmy nositele práv. A v každém případě některé eh, ty pozměvací návrhy eh, by téměř umožňovaly přenášet celé eh, skupiny práv na jednu a to už by bylo podle našeho názoru příliš daleko. A ještě jedna záležitost, pokud jde o dozor. Víme, že některé pozměňovací návrhy zacházejí také příliš daleko v tom smyslu, že dokonce vycházejí ze zásady země určení a zajišťují dohled a dozor v té zemi, kde ještě nejsou ustaveny uh, kolektivní, organizace kolektivně spravující práva pouze aplikují právo a to by mohlo vytvářet problém v uplatňování tohoto práva v praxi. Děkuji. Děkuji, já k tomuto bodu již nemám žádné přihlášky do diskuse. Já nevím, zda můžeme ještě něco projednat do před desátou hodinou, ale ne, protože zpravodaj tady není, takže mi nezbývá nic jiného, než přerušit schůzi do 10 hodin. V 10 hodin budeme mm, pokračovat dál. Nemůžeme teď začít hlasovat, protože tady všichni nejsou a má, mělo to být 10. Děkuji.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 herr kollege baldassarre promoting the free movement of citizens and businesses sie haben das wort bitte. Já jsem byla vypnutá. Jenom ty s ní vypnaté jedno. Taky zmatky. Dobře, takže tedy stručně eh, po dohodě nejdřív nefinanční eh, výkazy. Kolego Baldesa, nemůžete začít? Nefinanční informace. 14, bod 14. Není to tam náhodou v té tlusté knize. Děkuji mnohokrát. A my sem zavádíme změnu do článku 47 eh, a článku 37 eh, a problematika se týká propojení eh, celé této záležitosti a musím říci, že jde o velice široce pojatou záležitost, která má 57 ministerských a 57 zaměstnanců a e, týká se částky zhruba 40 milionů eur a vychází z analýzy obecných informací nefinanční povahy. Pokud se zaměříme na tyto informace, musíme se zaměřit eh, především na informace sociální, informace o životním prostředí, problematiku lidských práv, boje proti korupci a podobně. Když se tyto informace poskytují, tak mohou mezi podniky fungovat na základě mezinárodních eh, právních úprav eh, nebo v rámci EU a nebo OSN, případně Světové banky a podobně a e, také e, případně iniciativy o informacích, které mají být podávány obecně. A můžeme také informovat e, o celé řadě aspektů, jako věk, pohlaví, geografické rozlišení a odborné vzdělání. My jsme se rozhodli pro přístup založený na komunikaci a vysvětlování, což znamená, že podniky, které nemají e, právní nebo vnitřní předpisy pro dané oblasti, tak si musí, vysvětl, musí vysvětlit, proč vlastně zvolili tento přístup. A měli by především zvýšit transparentnost a zajistit srovnatelnost nefinančních informací, které poskytují a zároveň také zajistit rozrůzněnost v řídicích radách, v představenstvech. A toto se projednávalo v minulém týdnu, kdy se ukázalo, že panuje obecná spokojenost s návrhem zároveň je snaha zajistit flexibilitu pro podnikání s tím, že se respektuje eh, mnohonárodní a mnohorozměrný charakter a také rozrůzněnost strategií, které si tyto podniky vytváří během své obchodní činnosti. Plně si uvědomuji skutečnost, že pro některé tento návrh není dost ambiciozní, zatímco pro jiné Návrh přichází v nesprávnou dobu vzhledem ke krizi, s kterou se potýkáme. A jak se to často stává, pravda bude někde mezi, někde eh, uprostřed. A my nechceme zavazovat eh, lidi pro nějaký standard. Coffee. A já bych rád na úplný závěr zmínil problematiku A naskýtá se otázka, která vyplynula loni v květnu při diskusi hlav států, která se zaměřovala na Eh, uplatňování této směrnice podle jednotlivých zemí. A já bych také rád poukázal na některá omezení eh, tohoto návrhu, tak jak to zmínili některé zúčastněné organizace. Eh, například předpoklad Eh, nepřiměřenosti nebo přiměřenosti v monitorování a kontrolování u této směrnice. A zároveň vyvstává také řada otázek, která, které se týkají zajištění co největší účasti. Budeme rádi, když se kolegové zúčastní. Děkuji, pane kolego, paní Lechtenberger. Děkuji, tak já Toto považuji za důležitý krok, pokud se nám podaří v této zprávě e, skutečně dostat podstatu to, co se týče určité srovnatelnosti, která musí existovat. Jasné, že potřebujeme určitou flexibilitu pro podniky, ale něk, jisté standardy bude muset být vytvořeny, protože já znám všechny ty deklarace na domovských stránkách velkých podniků, které v praxi eh, eh, v podstatě eh, jsou sociálního typu, ale současně jsou známé špatné věci ohledně sociálního nebo ekologických dopadů. Takže důležité je, aby tam byla určitá možnost srovnání. Jinak budou problémy, jinak zůstaneme prostě u toho greenwashing a social washingu, jak se tomu říká. A v oblasti transparentnosti žádného pokroku nedosáhneme. Protože podniky už se naučily, jak si hezkou fasádou skrývat velice špinavé obchody. A to není ve smyslu pozitivního vývoje, kdy by se mělo objektivně a pravdivně informovat a takový, kdo informuje pravdivě, by měl konkurenční nevýhodu. To není možné. Tady se nejedná většinou o. Hmm hezké e, prohlášení ohledně ekologického práva nebo drobné sociální otázky, ale většinou se jedná o porušení, případy porušování práv. A to se často skovává za tou fasádou. Já se podívám na podnik, který prezentuje, že podporuje školu. Zajímavé, eh, v televizi byla k tomu zajímavá reportáž. Ta škola vůbec neexistovala co bylo na, home, na domovských stránkách, ale byly hezké fotky dětí a všech eh, jakých staveb, které prostě neexistovaly podle průzkumu, které proběhly eh, jaksi na místě. A tyto věci se dějí často. Takže tento reporting prostě musí eh, mít určité standardy, jinak to celé prostě bude sloužit jenom ke zlepšování fasády, nikoli podstaty. Transparentnost není jenom mm, samo, účel, sám samoučelná. Je to něco, co by nám mělo umožnit ty podniky, které dodržují pravidla, tak jim dát šanci, aby se proti, e, prosadili proti negativní špinavé konkurenci. Já se také eh, jsem aktivní v oblasti dopravy a tam je to skutečně tak, že určitým využíváním a jaksi rozšiřováním eh, pravidel v sociální oblasti podniky, které pracují podle pravidel, v podstatě nemají už na trhu šanci a to prostě není možné. A proto jsem proto, aby Mm, byla možná ochrana před negativní konkurencí. A e, to, co by nakonec, myslím, mohlo evropské ekonomice pomoci dodržovat standardy, také aktivně pomáhat v tom, že e, konkurence, která by e, byla jaksi zveřejněná, taková konkurence, která používá nepravdivé informace. Proto eh, by eh, byly potřeba nějaké minimální sankce pro eh, zcela zjevná falešná tvrzení. Toto byla velice zajímavá věc. Zpráva v německé televizi, která analyzovala co bylo za těmi hezkými deklaracemi k Corporate Social eh, eh, Responsibility, tedy eh, korporátní sociální odpovědnosti, co, co zatím skutečně bylo. Děkuji, pan Koferaty. Děkuji vám. Já si myslím, že záměrem, záměr směrnice je velmi dobrý. A myslím si, že důležité zvolit přístup, který nebude příliš komplikovaný a e, měli bychom se snažit především zajistit dosažení výsledku. Směrnice bude e, založena, e, vytvořena tak, aby zajišťovala maximální transparentnost ve všech podnicích a zároveň bude se opírat o hlavní principy, tak jak to zmínili právě kolegové, aby bylo možné spol- srovnávat jednotlivé prvky, například eh, tradiční eh, klasickou rozlohou finanční výkazy a to, co se předpokládá podle našeho textu, že tam bude zajištěna srovnatelnost a jednotnost výkazů, tak, aby bylo možné provést srovnání. A přístup, který byl zvolen, považujeme za chválihodný, ale přesto si eh, by bylo vhodné některé body zvýraznit. Zpravodaj již také podotkl na to, eh, že probíhá paralelně ještě další práce, která se věnuje sociální odpovědnosti firem. Zmíním se tedy jenom o některých konkrétních aspektech, které eh, by stály ještě za další zapracování. Pokud nepřineseme třeba jednotné řešení, měli bychom eh, společně stanovit pravou hodnotu, na základě které budeme rozhodovat a eh, měli bychom také v tomto způsobu, eh, tímto způsobem upravit i přístup k rozpočtu, aby vznikla jednotná platforma a jednotný přístup, který bude platit. Mohli bychom tímto způsobem vyřešit eh, ty problémy vždycky za stejných podmínek a každý bude moci rozvahu eh, přečíst i seznámit se s ní s určitým stupněm eh, jednotnosti uniformity. A no, druhá otázka. My žádáme o informace. A zásadní význam podle našeho názoru má právě dostupnost informací. Hovoříme-li o důvěryhodnosti společnosti, která se neprokazuje jenom činy, ale také konzistentním přístupem k veřejnosti, Prostě jsou také podniky, které nejsou sami ochotny vůbec o sobě poskytovat žádné informace. A ty by měly být postihovány. Tak či onak. Samozřejmě sankce se budou lišit podle typu odvětví a podniku, ale v každém případě by měla existovat možnost, jak postihnout tyto společnosti, aby se nevymlouvaly na to, že nemají informace. Někdy ty informace budou méně podrobné, ale rozhodně musí vždycky ukazovat, že eh, tedy probíhala nějaká analýza a že eh, se bude vymáhat tento závazek, protože je to nakonec v zájmu těch společností, které by měly být schopny připravit jednotný systém účetnictví a právě tyto informační aktivity posílí důvěryhodnost společnosti vůči světu, vůči externím zainteresovaným subjektům. A pokyny, které zatím nevznikly, ale které by vzniknout měly, protože srovnatelnost se bude zaměřovat na jednotnost a srovnatelnost informací například v oblasti politiky životního prostředí. Ehm, mohou být velké rozdíly a někdy to může být eh, složité pro srovnání. To znamená, že pokyny, které zde máme, by měly být zaměřeny na um, propojení těchto aktivit a měli bychom také vnímat výklad, který půjde tímto směrem. Já tady doplním problematiku v zadávání veřejných zakázek z obecného pohledu. Ehm, společenská odpovědnost firem sebou nese také myšlenku určitého konfliktu. A já si nemyslím, že bychom tady měli mít nějakého trojského koně, který by svazoval malého a malý, malý, středního podnikatele Třeba, tady se zaměřujeme na společnosti s 250 a více zaměstnanci, ale zároveň vnímáme určité eh, kontrasty a zároveň propojení mezi jednotlivými společnostmi, které nutí společnosti dodávat informace po celém tom řetězci a podstatné je, aby se tyto přístupy aplikovaly ehm, i pro podniky malé, které zaměstnávají pouhých 50 lidí. My jsme zavedli celou řadu směrnic, které se týkaly legislativy z hlediska ročního výkaznictví a transparentnosti. My se tedy zde pokoušíme uzavřít začarovaný trh, kr, kruh, pardon, aby se stal kruhem pozitivním, který povede k transparentnosti. A myslím si, že cílem komise je to tež. Náš cíl by mělo být posílit právě tento pozitivní účinek. Konzistentnost, transparentnost, srovnatelnost, jednotnost. A právě to bychom měli zdůraznit. Děkuji vám, Taylor. Paní, děkuji vám, Kastek. Děkuji. A děkuji také panu Baldazaremu. Vítám návrh komise eh, novelizovat směrnici o vykazování nefinančních informací ze strany velkých společností. Jak řekl paní Lichtenberg a pan Koferaty, právě transparentnost má zásadní význam v hodnocení společností, jejich přístupu k životnímu prostředí, náboru pracovníků, respektování lidských práv a podobně. Velmi vítám komplexní přístup, který se navrhuje. Důležité je, aby společnosti měly možnost se rozhodnout, jaký bude jejich dopad na lidská práva nebo životní prostředí. Ehm, a pokud se rozhodnou tyto informace nevydávat, rozhodně i to bude hodnoceno ze strany investorů investorů, občanů a potenciálních partnerů. V každém případě eh, si řada těchto velkých společností sama rozhodne, tyto informace poskytovat s tím, že k tomu využívá celou řadu mezinárodních sítí, rámců pro informování. Měli bychom eh, volit tedy eh, ty společnosti, které se rozhodnou pro tento rámec pro informování, aby informace byly srovnatelné. A jsem také ráda, že se komise rozhodovala vyžadovat také mm, zaměření se na politiku rozmanitosti, což je důležité nejenom z hlediska genderové rozmanitosti, ale také zeměvisného původu, eh, dosaženého vzdělání, sociálního původu a podobně, protože velké společnosti by měly mít tyto politiky rozmanitosti a měly by podobné strategie uplatňovat v praxi i nadále především ve snaze zajistit rovnováhu mezi zastoupením mužů a žen a podobně. A v každém případě se budu těšit na názor ještě k jedné otázce. Komise se rozhodla nezavést žádná monitorovací nebo vymáhací opatření. Klademe si otázku, zda právě něco podobného by tam nemělo být doplněno. Eh, pro zhodnocení správnosti informací ze strany společností by měly existovat mechanismy, jak tedy eh, to ověřit. Jak řekla paní Lichtenberger, některé společnosti vydávají informace, které nejsou pravdivé a rozhodně by za to měly být postiženy nebo alespoň nechváleny, pokud eh, se nosí něčím, co není pravda. A samozřejmě obecně usilujeme o výraznější transparentnost z hlediska eh, vyšších standardů, které jsou požadovány i od subdodavatelů těmto společnostem. Je důležité sledovat celý dodavatelský řetězec, často tomu tak není. Eh, samozřejmě nemůžeme požadovat od všech velkých firm, aby podávali dostávali podrobné informace o všech dodavatelích, subdodavatelích, subdodavatelích těch subdodavatelů, protože takový řetězec by byl velmi dlouhý, ale v každém případě je důležité se tomu náležitě věnovat, hm, protože bez této náležité péče bychom se neobešli. A chci zmínit také co zde nadnesl pan Koferaty o malých a středních podnicích. Důležité je zajistit trvalou udržitelnost a podpořit ty podniky, které se již tomuto tématu věnují v praxi. Těším se na spolupráci. Merci beaucoup, euh, monsieur Witt. Děkuji, pan Witt. Thank you very much. And, um, uh, uh, I'm the opinion, uh, Děkuji, já jsem toho názoru, že ve výboru pro zaměstnanost. Ano, já jsem požadala, chtěla požádat kolegy, aby nechali řečníka, aby se jasně vyjádřil. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem toho názoru, eh, nebo výbor pro zaměstnanost je toho názoru, že mm, bych chtěl na úvod vyjádřit svůj respekt panu Baldasárovi, protože jsme mm, pracovali společně na, tom, na té zprávě a um, bylo doporučeno, aby tento legislativní návrh byl předložen. Byli jsme schopni dosáhnout snadně konsensus a věřím, že bude schopný najít dobrý konsensus práci v výboru pro zaměstnanost. Já se zavazuji eh, s ním spolupracovat, abychom tohoto dosáhli. Takže já vím, že on chce mm, vyvážený návrh dodržet eh, lhůty, jak navrhoval Michel Barnier. Doufám, že dosáhneme dohody v prvním čtení asi to nebude tak ambiciozní, jak by si někteří přáli, ale bude to krok vpřed eh, ve věci, o které se mluví už deset let a nic se nedělo, takže já ho podporuji. Já chci říct, že, že eh, toto je taková lehká regulace pro ty, kdo to nesledujete. Není tam žádný mechanismus vynucování a Mm, podniky to ani nemusí dodržovat, když nechtějí. To neříkám jako kritiku, já to říkám jaksi jako ujištění, protože mnozí podnikatelé mají e, podezřívavý přístup k evropské regulaci a e, budou asi e, vezmou na vědomí způsob, jak komise reagovala na konzultace veřejností. Mm, co se týče srovnatelnosti, k tomu ještě budou muset být diskuse, ale já se domnívám, že v návrhu komise se říká explicitně lidská práva, sociální dopad, životní prostředí a tak dále. A to je velice důležité, že se tam říká rizika a výsledky i politiky, to je skutečně velmi důležité. Že to bude předmětem auditu, malé střední podniky, Koferat, já, já mm, nesouhlasíme, já jsem propagoval eh, výjimku pro malé střední podniky, protože tady jsou tak velké obavy v této komunitě, že komise eh, toto sledovala a přišla s mm, návrhem, který lze obhájit. A my můžeme podpořit malé střední podniky. A já chválím návrh komise, protože to bude znamenat Eh, větší eh, přijetí. Šest, spoust, mnohem víc společností bude ta, eh, takto informovat o těchto věcech, více než dnes. Rebecca Taylor hovořila o globální iniciativě a integrovaném reportingu a já plně s ní souhlasím. My jsme se snažili to přijmout, nechceme tedy vymýšlet Mm, evropská pravidla. Chceme, aby společnosti informovaly globálně, chceme postupovat směrem k integrovanému reportingu. Pokud tady budou pozměňovací návrhy, tak já bych eh, si přál, aby tam bylo to odůvodnění. Ne právně závazný, ale bod odůvodnění, že podporujeme integrovaný reporting a chceme, aby to členské státy implementovaly tak, abychom dosáhli tohoto cíle. Tento týden jsem byl na Mezinárodní radě pro integrovaný reporting, kde je eh, tam, tam byl obrovský eh, pokrok, pravděpodobně se to stane eh, součástí rozvojových cílů. A tady je možnost jít příkladem, být v čele této de- globální debaty zachovat udržitelnost i konkurenceschopnost podniků. Také chci přivítat počty, velké, velký počet podniků a business asociací, kteří toto přivítali. CSR Evropa, to je hlavní lobby pro business, která zastupuje 70 velkých firm. Um, má zastupitelství mm, v každé evropské zemi a ty chtějí implementovat tuto legislativu. Také eh, velké světové organizace, Světová rada pro podnikání, eh, kteří tady byli před třemi týdny a řekli, že si přejí tuto legislativu. Vítám eh, globální iniciativu no, pro globální reporting 6 tisíc, kteří se přáli implementovat rychle tuto legislativu je to tedy jasný signál ze strany podniku a já stále apeluji na Business Europe, kteří byli v minulosti proti tomuto typu legislativy, aby s námi tedy spolupracovali na podpoře. Já jsem byl na konferenci RFC s předsedou eh, orgánu IFA, který stanoví účetní standardy a ten řekl, že všechny podniky pokud ty informace o udržitelnosti, sociálním dopadu, lidských právech, pokud to budou tak, budou tak cené, jak si myslíme, že jsou, pak regulace je nezbytná, nevyhnutelná. To tedy říkají ti, co stanoví účetní standardy. My v Evropě máme možnost eh, toto zohlednit a musí to být správná legislativa a to bude naším úkolem v příštích měsících. Děkuji na závěr komise. Prosím. sorry Omlouvám se, že ten bod byl posunut na dřívější dobu, protože kolegové nemohli být tady přítomni. Každopádně si zaznamenám všechno, co tu zaznělo a budu to tlumočit. Ten bod můžeme vypustit a přejdeme k hlasování. A chci říci, na, chci, že dnes Odpoledne proběhne setkání s národními parlamenty o stokholmském programu v to ve 2Q2, takže vás zvu srdečně. A teď přecházíme k hlasování. První je zpráva paní Tajn. Um, ehm, kolegyně Tajn, chcete k tomu něco ještě říci, nebo můžeme rovnou začít hlasovat? Nic. Takže budeme hlasovat. Paní Tajn. Ještě jednu věc chci říci. Co strany sociálních demokratů na poslední chvíli a opožděně byl podán ústní pozměňovací návrh co se týče do publik, já chci ostatním frakcím doporučit, aby ho s, s ním řídili, protože sociální demokraté um, řekli, že u bodu C, kde je hlasování po částech, takže by s tím souhlasili, což bylo trošičku sporné. A vzhledem k tomu, že uh, u těch eh, silných partnerství ti sociální demokraté s tím mohou souhlasit, tak kompromisní řešení. Proto bych doporučila, aby tento ústní pozměňovací návrh schválili. Paní Kastex, um, mělo by se to tedy uh, schválit, i když to bylo pozdě podáno. Takže já eh, teďka přejdu jednak eh, k návrhu FAM 7, kdo je pro, kdo je proti. Eh, tak to je tedy zamítnuto většinou. 24 zpravodaj. 25 25 proti, přijato. 26 zpravodaj. Přijato 27. Přijato 28 pro. Proti. Přijato 29 pro. Proti. Přijato 30 pro. Proti. Přijato kompromis 1. Pro. Proti. Přijato 32 pro proti, přijato 33 pro, proti, přijato. FEM 10 pro, proti, zamítnuto. 34 pro, proti, přijato. 35 pro, proti, přijato. 36 pro, proti, přijato. 37 pro, proti, přijato. 38 pro, proti, přijato. 39 pro, proti, přijato. FAM 11 je vyřešeno, 40 pro, proti, přijato. 41 pro, proti, přijato. 42 pro, proti, přijato. Přejdeme k Libe 9, kdo je pro, proti, Zamítnuto. Libe 10, kdo je pro, proti. Zamítnuto. Libe 11. Nepotřebujeme takže 43, kde pro? Uh, Libe 14, přijato, to nepotřebuje. FAM 13, také ne. E, kompromis 2, kdo je pro? Proti? Přijato. 45 pro, proti, přijato. Libe 12, kde je pro, proti, zamítnuto. Libe 13, kde je pro, proti, přijato. 46 pro, proti, přijato. 47 pro, proti, přijato. 48 pro, proti, přijato. 49 pro, proti, přijato. 50 pro, proti, přijato. 51 nemusíme hlasovat. 52 pro, proti, přijato. Mám 14 pro, proti, přijato. Kompromis 3 pro, proti, přijato. Kompromis 4 pro, proti, přijato. Kompromis 5 pro, proti, přijato. 55 pro, proti, přijato. 56 pro, proti, přijato. Přejdeme k 20, liber jde pro, proti, zamítnuto. 57, kde je pro, proti, přijato. Libe 21, kde je pro, proti, zamítnuto. 58 pro, proti, přijato. 59 pro, proti, přijato. Libe 22, řešeno, spam 17, je pro, proti, přijato. Libe 23, kde je pro, no. Libe 24 pro, proti, zamítnuto. FAM 18 pro, proti, zamítnuto. 60, kde pro, proti, přijato. Libe 25, 26, 19 vyřešeno, 61 pro, proti, přijato. Ještě jednou 61 pro, proti, přijato. Sans nepotřebujeme. Kompromis 5a. Pro. Proti. Přijato. 61. Pro. Proti. Přijato. První jedna část nebo dvě části? jedna část. Komplet. 63 pro proti, přijato. 64 pro, proti, přijato. Kompromis 6. K tomu, co řekla paní zpravodajka, tedy uh, ústní pozměňovací na, návrh, mám to předčítat paní Kastex, prosím. Ano, já jsem předložila tento pozměňovací, ústní pozměňovací návrh a pokud by byl přijatý, tak by se změnilo hlasování o pozměňovacím, o kompromisním návrhu 6. Okay, soll ich sie vorlesen, wie sie ich hier vorliegen habe? Over... Tady přečíst. Uh, povinné ustanovení. Ustanovení, které jsou evidentně nekompatibilní s politikou daného členského státu. Kompetentní orgány by neměly interpretovat eh, veřejnou politiku no, výjimky, tak, které by protiřečily eh, chartě základních práv EU, především článku 21, které zakazuje diskriminaci. Spravodaj eh, s tím souhlasí. Otázky, zda je, otázka, zda tady je někdo proti, ne, takže můžeme ten pozměňovací návrh kompromis 6 společně s ústním pozměňovacím návrhem hlasovat, kdo je pro, kdo je proti. Nikdo, takže přijato. Přejdeme ke 116 z perony, kde je pro, proti zamítnuto. Přejdeme k 66, kde je pro, proti přijato. 67, kde je pro, proti přijato. 68 pro, proti přijato. 69 pro, proti přijato. 70 pro, proti, přijato. 71 pro, proti, přijato. 117 D pro, proti, zamítnuto. 72 pro, proti, přijato. 73 nepotřebujeme hlasovat o tom, 74 pro, proti, přijato 75 pro, proti, přijato se, eh, FAM 22, kde pro, proti, zamítnuto. 76 je pro, proti, přijato. 77 pro, proti, přijato. 78 pro, proti, přijato. 79 pro, proti, přijato. 80 pro, proti, přijato. 81 pro, proti, přijato 82 pro, proti, přijato 83 pro,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 Přijato 120. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti? Přijato 98. Pro? Proti? Přijato. 123. 23. Vyřešeno 99. Pro? Proti? Přijato. 100 eh, pro, proti přijato 101 pro, proti přijato 102 pro, proti, přijato 103 nemusíme, kompromis 7 pro, proti, přijato Libe 32 pro, proti, přijato 104, kdo je pro, proti, přijato 105 pro, proti, přijato 106 pro, proti, přijato 107 pro, proti, přijato 1 pro, proti, přijato. Libe 1 pro, proti, zamítnuto. Libe 2 pro, proti, zamítnuto. FAM 1 pro, proti, přijato. 2 pro, proti, přijato. 3 pro, proti, přijato. 4 pro, proti, přijato. 5 pro, proti, přijato. 6 pro, proti, přijato 7 pro, proti, přijato 8 pro, proti, přijato 9 pro, proti, přijato 10 pro, proti, přijato 11 pro, proti, přijato 12 pro, proti, přijato 13 pro, proti, přijato Libe 3 pro, proti, při, zamítnuto Libe 4 pro, proti, Zamítnuto. 14. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, přijato. FAM 2 pro, proti, a to nemusíme. Libe 5 pro, proti, zamítnuto. FAM 3 pro, proti, zamítnuto. 15 pro, proti, Přijato 16 pro, proti. Přijato 6 libe, kde pro, proti. Elektronicky ověříme libe 6. takže to je zamítnuto. Teď se dostáváme k FAM 4, kde je pro, proti, zamítnuto. 108 pro, proti, přijato. FAM 5, kde je pro, proti, zamítnuto. 109 pro, proti, zamítnuto. FAM 6 pro, proti, zamítnuto. 18 pro, proti, přijato 19 pro, Přijato 20 pro, proti, přijato. 21 pro, proti, přijato. 22 pro, proti, přijato. 23 pro, proti, přijato. Libe 7, první část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, zamítnuto. Libe 8, je asi vyřešeno. Úplně? Takže druhá část, o té se musí hlasovat pro, proti, zamítnuto. Teď přejdeme ke zprávě jako celé, elektronicky budeme hlasovat. Dvacet tři pro, dva se zdrželi, jeden proti. Eh, děkuji i gratuluji zpravodajce. Teď k legislativní rezoluci hmm, elektronicky ještě jednou. Stejný výsledek 23 pro, eh, dva se zdrželi, nikdo proti. Děkuji a teď přejdeme k další zprávě, paní Kain. Pokasex? Allez-y. Oui, donc sur ce, c'est sur ce rapport. To se taky tedy u této zprávy já taky navrhuji ústní pozměňovací návrh, který by potom eh, změnil hlasování ohledně kompromisního návrhu 6 kde jsem žádala o dílčí hlasování, čili je to pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh k článku 17, který eh, bych chtěla, abyste mm, přijali a potom by hlasování pro SND se změnilo. To je eh, stejný text, který tentokrát je v kompromisním návrhu 5 a je to identické, mám to tady. Takže začneme pozměňovacím návrhem 2, kde eh, pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, schváleno 24 eh, pro, proti, schváleno 26 pro, proti, schváleno 26 pro, proti, schváleno 27 pro, proti, schváleno 28 proti, schváleno 29 pro, proti, schváleno kompromis 1, kde je pro, proti, schváleno 31 pro, proti, schváleno 116 pro, proti, zamítnuto 32 takže 116 ještě jednou. Kdo je pro, prosím? Pozměňovací návrh 116 proti. Zamítnuto. 32 pro, proti. Schváleno. 117 pro, proti. Zamítnuto 33 pro, proti. Schváleno 34 pro, proti. Schváleno 35 pro, proti. Schváleno 36 pro, proti, schváleno 37 pro, proti, schváleno 38 pro, proti, schváleno 39 pro, proti, schváleno 40 pro, proti, schváleno 41 pro, proti, schváleno 118, to ne, to od odpadá, Libe 12, také 42 pro, proti, schváleno, 16 padá, takže kompromis 2 pro, proti, schváleno, 44 pro, proti, schváleno, Libe 13 pro, proti, zamítnuto, Libe 14 odpadá, další odpadá 45 pro, proti, schváleno 46 pro, proti, schváleno 47 pro, proti, schváleno 48 pro, proti, schváleno 49 pro, proti, schváleno 50 pro, proti, schváleno 51 pro, proti, schváleno. Potom je článek 14, ústní pozměňovací Návrh, kde pro, proti, schváleno. Kompromis 3, kde pro, proti, schváleno. 53 pro, proti, schváleno. Kompromis 4, kde pro, proti, schváleno. Libe 26, pro, proti, zamítnuto, 55 pro, proti, schváleno, 56 pro, proti, schváleno 27 pro, proti, schváleno. Kompromis 4a, kdo je pro, proti, schváleno 125 pro, proti, schváleno 50, 60 pro, proti, schváleno kompromis 5 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, schváleno. Nyní 62 pro, proti, schváleno 127 pro, proti, zamítnuto 128 eh, eh, pro, proti, zamítnuto Libe 31 pro, proti, zamítnuto 129 pro, proti, zamítnuto 63 pro, proti, Zamítnuto 64 pro, tedy schváleno, pardon, to byla moje chyba. 63 schváleno, 64 pro, proti, schváleno 65 pro, proti, schváleno 66 pro, proti, schváleno Libe 32 pro, proti, schváleno 67 pro, proti, schváleno 68 pro, proti, schváleno 130 pro, proti, zamítnuto 69 pro, proti, schváleno 70 pro, proti, schváleno 71 pro, proti, schváleno 72 ehm, pro, proti, schváleno 73 pro, proti schváleno, 74 pro, proti schváleno, 75 pro, proti, schváleno 76 až po 90 a blok, jestli s tím souhlasíte, má někdo něco proti? Dohromady Dobře, takže od 76 až po 90, kdo je pro, proti, nikdo, takže nyní 133 pro, proti, zamítnuto, 91 pro, proti, schváleno 134 pro, proti, zamítnuto 92 pro, proti, schváleno 135 pro, proti, zamít, schváleno 93 pro, proti, schváleno 94 pro, proti, schváleno líbe 33 pro, proti, to není jasné, takže Libe 33 si zkontrolujeme elektronicky. elf dafür, 14 dagegen, keine Enthaltung abgelehnt. Eh, takže 11 eh, pro eh, zamítnuto, ehm, další 96 pro proti Eh, schváleno, 97 eh, pro, proti, schváleno, Libe 34 pro, proti, zamítnuto, 98 pro, proti, schváleno 99 pro, proti, schváleno 100 pro, proti, schváleno, kompromis 7 pro, proti, schváleno, Libe 36 pro, proti, schváleno 101 pro, proti, schváleno 102 pro, proti schváleno 103 pro, proti schváleno 104 pro, proti schváleno 105 pro, proti schváleno 1 pro, proti schváleno. A nyní máme kompromis 6 pro, proti schváleno. A to, ne, tam nebude oddělené hlasování, takže to takže to je ukončené toto. A nyní návrh 2, kdo je pro, proti, schváleno 3 pro, proti, schváleno 4 pro, proti, schváleno 5 pro, proti, schváleno 6 pro, proti, schváleno 7 pro, proti, schváleno 8 pro, proti, schváleno 9 pro, proti, schváleno 107 odpadá, 10 pro, proti schváleno 11 pro, proti schváleno 12 pro, proti schváleno 109 pro, proti eh, schváleno 13 odpadá, eh, takže další je 14 pro, proti schváleno 15 pro, proti, schváleno. A nyní Libe 3, pro, proti, e, zamítnuto. libe 4 pro, proti, schváleno Libe 5 pro, proti, schváleno Libe 7, tentokrát na dvě části, první část pro, proti, schváleno druhá část pro, proti, budeme to muset kontrolovat elektronicky. Hlasujeme o druhé části obozňovacího návrhu 7, Libe 7. Takže 17 proti 8 pro zamítnuto. Libe 8, dvě části. První část, kde je pro, proti. Zamítnuto druhá část pro, proti schváleno. Libe 9 pro, proti, schváleno. 110 pro, proti, zamítnuto. 111 pro, proti, zamítnuto. 112 pro, proti, zamítnuto. 16 pro, proti, schváleno. 17 pro, proti, schváleno. 18 pro, proti, schváleno 114, kdo je pro, proti. To budeme muset kontrolovat elektronicky, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 114. Dafür, 6 19 pro, 6 se zdrželo, takže schváleno. 9, 19 odpadá, 20 pro, pro, proti, schváleno, 21 pro, proti, schváleno, líbe 10, zase na dvě části, první část pro, proti, schváleno, druhá část pro, proti, zamítnuto. 115 15 odpadá, takže nyní eh, hlasujeme elektronicky o celé zprávě. Hlasujeme, prosím. 23 pro, 2 se zdrželi, takže eh, blahopřeji a nyní návrh legislativního usnesení, kde elektronicky hlasujeme opět. das gleiche Stimmergebnis, dafür. Stejný eh, výsledek, 23 mm, pro, takže tím je to schváleno. Teď přejdeme k další zprávě paní Tyne a to tady jde o soudní důvod. To můžeme dělat blok, on blok. E, takže budeme hlasovat o balíčku. Takže podle hlasovacího seznamu navrženého zpravodajem e, Eh, jenom na jednom hlasovat nejednou můžeme hlasovat elektronicky k eh, statusu soudního dvora. Takže otevírám hlasování. Ještě jeden chybí. 23 pro, nikdo se nezdržel, takže e, schváleno. Teď ještě legislativní usnesení elektronicky k legislativnímu usnesení 23 pro, 1 proti, kdo se nezdržel. Pak kvalifikovanou většinou eh, jednání s radou, takže musíme konstatovat, že tam máme kvalifikovanou většinu. O elektronicky otevírám hlasování. Takže 23 pro, 1 proti. Tím je dosažena kvalifikovaná většina. Dobře, takže přejdeme ke zprávě kolegy Mesárose. Kolega Mesáros, chcete k tomu ještě něco říct, nebo budeme rovnou hlasovat? Takže budeme hlasovat. Jako první je kompromisní návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti přijato. Pak e, k návrhu 52 zjevka, kde pro, proti, přijato 53 pro, proti, přijato kompromis 2, kde je pro, proti, přijato 55 po, dvou, po částech. První část je pro, proti přijato, druhá část pro, proti Zamítnuto. Tím se dostáváme k návrhu 56, kde je pro, proti, zamítnuto 58, kde je pro, proti, přijato. Mm, pardon, musíme opakovat 58 elektronicky, nebylo to jasné. 17 pro, 7 proti přijato. 59 pro, proti, přijato 60 pro, proti, přijato 61 pro, proti, přijato 62 pro, proti, přijato 63 pro, proti, přijato 64 pro, proti, to ověříme. 64 elektronicky budeme hlasovat. pro, 9 proti, přijato 65 pro, proti, přijato 4 pro, proti, přijato kompromis 3 pro, proti, přijato Kompromis 4, kde je pro, proti, přijato 6 pro, proti, přijato 70 pro, proti, zamítnuto 69 pro, proti, přijato 71 pro, proti, zamítnuto 72 pro, proti, zamítnuto 73 pro, proti, Zamítnuto 74 pro, proti přijato 75 pro, proti zamítnuto 76 pro, proti přijato 77 pro, proti přijato 78 pro, proti zamítnuto 79 Nemusíme no, hlasovat 8, 79 pro, proti zamítnuto 80. 82 pro, proti zamítnuto. O, musíme ověřit. 82 to nebylo jasné. 82 elektronicky. 14 pro, 10 proti přijato. 83 pro, proti zamítnuto. 84 pro, proti zamítnuto. 86 pro, proti zamítnuto. 87 pro, proti zamítnuto. 88 pro, proti zamítnuto 80, 90 po částech pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, zamítnuto. 91, kde je pro, proti, přijato. 93 pro, proti, přijato. 94 pro, proti, zamítnuto. 7 pro, proti, přijato 8 pro, proti, přijato 95 pro, proti, přijato 96 pro, proti, zamítnuto. 98 pro, proti, zamítnuto. 97 pro, proti, přijato 99 pro, proti, přijato 101 pro, proti, přijato. 102 nemusíme, 103 nemusíme, 104 pro, proti, přijato. 105, kdo je pro, proti, zamítnuto 106 pro, proti, zamítnuto 107 pro, proti, Zamítnuto 9. Pro, proti, přijato. 109. Eh, vyřešeno 111. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, zamítnuto 110. Vyřešeno 112. Pro, proti, to musíme ověřit elektronicky. Pět pro, 19 proti zamítnuto. 113 pro, proti přijato. 114 ústní pozměňovací to je pro, proti Ověříme 114 elektronicky. Jedenáct pro, dvanáct proti, zamítnuto. Deset pro, proti, přijato. 115 pro, proti, zamítnuto. 116 pro, proti, zamítnuto. 11 pro, proti, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, přijato. 120, kdo je pro, proti, přijato. 121, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 6, je pro, proti, přijato. 13 pro, proti, přijato. 125 pro, proti, přijato 126 pro, proti, zamítnuto 127 pro, proti, zamítnuto 128 pro, proti, zamítnuto 129 pro, proti, zamítnuto 130 pro, proti, zamítnuto 131 pro, proti, zamítnuto 132 pro, proti, Zamítnuto. 14 pro, proti, přijato. 133 pro, proti. To musíme ověřit. takže to bylo jasné. 15 pro, proti. Přijato 16 pro, proti, přijato 135 pro, proti, přijato 17 pro. Angenommen. 100... Přijato 136. To je um, vyřešeno. Takže to stahujeme. 137. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 18 pro, proti, přijato, 138 pro, proti, Zamítnuto 139 pro, proti, zamítnuto 19 pro, proti, přijato. 141 split vote pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, přijato. Třetí část pro, proti, zamítnuto. 142 pro, proti, zamítnuto 143 pro, proti, zamítnuto 144 pro, proti, přijato 145 pro, proti, zamítnuto 146 pro, proti, zamítnuto 20 pro, proti, přijato 148 pro, proti, zamítnuto 21 pro, proti, přijato 149 pro, proti, zamítnuto 22 pro, proti, to nebylo jasné, 22 prosím elektronicky hlasovat. 11 pro, 12 proti, nikdo se nezdržel, takže zamítnuto. 150 pro, proti, zamítnuto. 151 pro, proti, zamítnuto. 152 pro, proti, zamítnuto. 23 pro, proti, přijato. 154 pro, proti, zamítnuto. 24. Musíme hlasovat, to je pro, proti, přijato. 155, kdo je pro, proti, zamítnuto bych řekl. 25, kde je pro, proti, musíme ověřit, 25, budeme hlasovat. 25. 18 pro, 5 proti přijato. 26 pro, proti přijato. 157 pro, proti zamítnuto. 158 27 pro, proti, přijato. 28 pro, proti, přijato. 160 pro, proti, přijato 161 pro, proti, zamítnuto 162 pro, proti, zamítnuto 163 pro, proti, zamítnuto 164 pro, proti, zamítnuto 165 pro, proti, přijato 29 pro, proti, přijato 166 pro, proti, přijato 167 pro, proti, přijato 168 pro, proti, přijato 169 po částech. První část je pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, zamítnuto. 170 pro, proti, zamítnuto. 171 pro, proti, přijato. 172 pro, proti, zamítnuto. 173 pro, proti, zamítnuto. 30 pro, proti, přijato. 31 pro, proti, přijato. 32 pro, proti, přijato. 33 pro, proti, přijato. 34 pro, proti, přijato 35 pro, proti, přijato 36 pro, proti, přijato 137 pro, proti, přijato 38 pro, proti, přijato 39 pro, proti, přijato 40 pro, proti, přijato 41 pro, proti, přijato 42 pro, proti, přijato 43 pro, proti, přijato 44 pro, proti přijato 45 po částech první část, pr- proti přijato druhá část pro, proti zamítnuto 46 též po částech první část pro, proti zamítnuto druhá část pro, proti přijato 47 pro, proti přijato 48 pro, proti, přijato, jedna pro, proti, přijato, závěrečné hlasování ke stanovisku jako celek elektronicky. Dvacet čtyři pro nikdo se nezdržel. Gratuluji zpravodaji. Tím se dostáváme k mé vlastní zprávě tabákových, mm, tabákových produktech. Takže zase můžeme rovnou začít hlasovat a pak se dostaneme k pozměňovacímu návrhu 83 Gringde Odenger, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 12, zpravodaj, pro, proti, elektronicky ověříme návrh 12 elektronicky. Ještě jeden chybí. Tak máme 24, takže 14 pro, 8 proti 2 se zdrželi, to je přijato. Pak 84, eh, kde pro, proti, elektronicky. Čtr- 13 pro, 11 proti, přijato. 85, Geringer, kdo je pro? proti, eh, většinou přijato 86 pro, proti, přijato 13, kdo je pro, proti, přijato 14 pro, proti, přijato 89 pro, proti, elektronicky. 89 elektronicky ověříme. 14 pro, 9 proti, 1 se zdržel přijato, 90, paní Wikström, kdo je pro, proti, přijato, 91 pro, proti, elektronicky ověříme 91 elektronicky, 14 pro od 9 proti přijato. Tak se dostáváme ke zprávě 15 pro proti přijato. 16 pro proti zdrželi přijato 90, 70, 17, kde je pro, proti, přijato kompromis 1 pro, proti, elektronický test, kompromis 1, Fehlt noch einer? Still one missing. Stále jeden chybí. 14 eh, a zdržení schváleno. Tím se dostáváme k 18, kde je pro, kde je proti. To je většina schváleno. Wir zum Amendment. Was war denn 98? 98 99 je další. Takže kde je pro? Proti? Schváleno 19 pro? Proti? Schváleno 100 pro? Proti? Zamítnuto 101 pro? Proti? 101. Eh, 101 budeme hlasovat elektronicky. sechs dafür, zwölf dagegen, sechs Enthaltungen. Das ist 6 pro 12 proti zamítnuto, 20 pro proti. Takže to budeme také muset zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 20. Ještě dva chybějí. Teď je to komplet. 14 pro, 9 proti, 1 se zdržel schváleno. 102 pro, proti, schváleno. 103 pro, proti, schváleno. A nyní 22 pro, proti, to vypadá schváleno. A nyní 23 pro, proti, to budeme muset kontrolovat elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 23. Patnáct pro 9 proti schváleno. A nyní 24 pro proti schváleno. A nyní 25 pro proti schváleno. A nyní 26 pro. Proti. Schváleno. A nyní 109 pro. Proti. Schváleno. A nyní 28 pro. Proti. Schváleno. A nyní máme kompromis 2. Kdo je pro? Proti? budeme hlasovat elektronicky o, ele- o kompromisním návrhu číslo 2. Ještě jeden chybí, už jsme všichni. 13 pro, 9 proti, návrh byl přijat. A nyní 31 pro, proti. Takže schváleno. 32 pro, Proti? To budeme muset kontrolovat elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 32. Teď jsme všichni. 14 pro, 9 proti, 1 se zdržel, návrh byl přijat takže tam je vypuštěný odstavec, takže o 115, o čísle 115 už nebudeme hlasovat. Takže nyní kompromis 3. Kde je pro? Proti? Schváleno. 35 pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 35. 16 pro, 8 proti, návrh byl přijat. Takže nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 120, kde je pro, proti, zamítnuto 36 pro, proti, schváleno 37 pro, proti, schváleno kompromis 4, kdo je pro, proti, schváleno 38 pro, proti, schváleno 123 pro, proti, zamítnuto 124 pro, proti, zamítnuto 39 pro, proti, 125 proti, zamítnuto 40 pro, proti, Schváleno. 41 pro, proti. Schváleno. 128 pro, proti. Schváleno. 42 pro, proti. Schváleno. A nyní 130 pro, proti. Schváleno kompromis 5, kde je pro, proti. Schváleno 44 pro, proti, schváleno 133 odpadá, 45 pro, proti, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, schváleno. 136 pro, proti, zamítnuto 137 pro, proti, zamítnuto 138, 138 pro, proti, zamítnuto 139 pro, proti, zamítnuto 141 pro, proti, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 141. 13 pro 10 proti 1 se zdržel schváleno. 142 pro, proti, zamítnuto. 143 pro, proti. Eh, zdá se sice, že je tam většina, ale asi to stejně zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 143. 13 pro, 10 proti, 1 se zdržel. Schváleno. Kompromis 7. Pro? Proti? Schváleno. A dostáváme se na číslo 162. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 163 pro? Proti? Zamítnuto. 58 pro? Proti? Myslím, že to bylo schváleno. 59 pro? proti, schváleno. 60 pro, proti, schváleno. 167 pro, proti, schváleno. 61 pro, proti, schváleno. 169 pro, proti, schváleno. 62 eh, pro, proti, to budeme muset zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 62. Jeden chybí. Takže ty už se všichni hlasovali, 12 pro, 11 proti, schváleno, takže další kofráty pro, 2,60. 65 eh, pro, proti, schváleno. 66 pro, proti, zamítnuto. Zkontrolovat? Dobře, takže budeme hlasovat s pozměňovacím návrhu 66 elektronicky. Jeden pro, 22 proti, jeden se zdržel. Mm, to je dobré, ten jeden kolega, že to chtěl nechat kontrolovat, takže pozměňovací návrh 1 odpadá, ne, neodpadá. Takže pozměňovací návrh 1, kde je pro? Proti? Tam je asi většina, 67 pro, proti? Zamítnuto, 68 pro, proti? Schváleno, 69 pro, proti, zamítnuto, 2 pro, proti, schváleno, 3 pro, proti, schváleno, 70 pro, proti, schváleno, 4 pro, proti, schváleno, 5 pro, proti, schváleno, 71 pro, proti, schváleno. A dále 73 pro, pro 73 Taylor pro, proti, schváleno 74 pro, proti, zkoušíme elektronicky, pozměňovací návrh číslo 74. Deset pro, 12 proti, Dva se zdrželi, takže návrh byl zamítnut. Číslo 6 pro, proti, schváleno 7 pro, proti, schváleno 8 pro, proti, schváleno 77 pro, proti, schváleno 78 pro, proti, zamítnuto 79 pro, proti, zamítnuto 9 pro, proti, schváleno 80 odpadá. 81 také odpadá. 10 pro, proti, schváleno. 11 pro, proti, schváleno. A nyní celé, celá zpráva ohlasujeme elektronicky. Závěrečné hlasování. für, dagegen, bei Enthaltungen ist die Opinion. Takže 14 pro, 6 proti, tím je to velkou většinou přijato. Děkuji a e, kolego Mesároš, máte slovo, prosím. Já bych se rád zeptal na svůj pozměvací návrh 115. Já myslím, že jsme o něm nehlasovali a nerozumím tomu, proč. Já jsem nezaznamenal, proč jsme o 115c, o tomto pozměňovacím návrhu, vůbec nehlasovali. Ano, to má praktický důvod. To bylo rozhodnuto pojednání se, s dohodou se sekretariátem. My jsme hlasovali na eh, svůj jeden návrh a když byl vyškrtnut celý odstavec, tak už se to nedá dál měnit. Proto ten pozměňovací na 15 už jsme nehlasovali. Je, ten odstavec je pryč, tudíž ho nelze měnit. Je, eh, Dobře, takže tímto můžeme konečně uzavřít tento bod a přejdeme ke stanovisku eh, usnesení paní Uskadiny. Tady máte návrh zprávy kdo je proti, eh, nikdo se zdržel, nikdo, takže v této formě je to takto přijato. Teď se dostáváme k eh, právnímu základu, jendrová rovnováha, mm, tam text eh, společností, o tom se už intenzivně diskutovalo, již to bylo odloženo vzhledem k potřeby diskuse ve řady frakcí. Teď chceme hlasovat o právním základě. Paní kolegyně, chcete k tomu stručně něco říci? Vážení kolegové, my jsme to téma, jak řekl pan předseda, již podrobně diskutovali. Ale já chci připomenout následující. Jde o právní základ. Máme dobře vyargumentovaný neodůvodnění z našeho, eh, od našeho sekretariátu výboru. Eh, tam je rozsudek Nagosa. Um, správný, ten právní základ, který zvolila komise, byl ten správný, byl správný. A já chci ještě připomenout, ještě něco jiného. Jde o ochranu parlament, práv parlamentu v spolurozhodování jako poslanci, aby mohli spolurozhodovat. Je samozřejmě naprosto nutné mít jasně eh, dobře zvolený a odůvodněný právní základ. To je úkol právního výboru a to je k dispozici. Máme dost materiálu, abychom tento právní základ také mohli odpovídajícím způsobem použít. Děkuji, kolegyně Niebler, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, také já chci eh, poděkovat za intenzivní debatu k otázce právního základu. Bohužel jsem tady nebyla, ale jsem dobře informována. Ehm, Eh, také jsem ráda, že to bylo intenzivně projednáno. Je to klasický příklad toho, kdy dva právníci mají tři různé názory. A eh, je to eh, tedy právní základ 157.3, ale rovněž je možné zastávat opačný názor. My jsme o tom mluvili z různých hledisek naší frakci a také u nás jsou nejrůznější názory na to. Jako zpravodajka za svoji uh, frakci jsem doplnila free vote, doporučila free vote a je na vás tedy, jak budete hlasovat. Já bych eh, chtěla ještě doporučit si pečlivě pročíst všechny stanov, všechna stanoviska. Já bych s tím ráda souhlasila, ale osobně mám pochybnosti o tom právním základě. Mm, právě to jsem řekla také v rozpravě s kolegy z národních parlamentů, takže prosím o pochopení, když s tím takto nebudu souhlasit, ale každopádně je mm, tady svoboda eh, hlasovat tak, jak uzná za vhodný. Eh, otázka subsidiarity, za co je odpovědná Evropa, co je věc národních parlamentů, to je základní věc i když ten návrh komisařky je dobrý, myslím, že zvolený právní základ není odpovídající, takže já se k tomu nepřipojím. Naše frakce ale e, bude, každý právník si bude e, muset rozhodnout sám pro sebe, co bude považovat za vhodné. Děkuji vám. Angelika Niebler, prosím. Já chci jenom apelovat na výbor, Když hovoříme o právním základu, tak eh, vždycky, kdykoliv se sejdou dva právníci, sejde, sejdou se vám tři různé právní názory. Ale musíme si uvědomit, že jsme výborem politickým, politicko-strategickým a proto jsme tedy sem nepřišli, abychom bojovali právní bitvy, nejbrž abychom zastupovali občany. A otázka eh, například problematiky rovných příležitostí pro ženy, je e, vyloženě politickou otázkou, dokonce političtější otázku nenajdete. E, a samozřejmě tady se hrávají úlohou různé politické faktory a citlivá místa a s tím se setkáváme také e, mezi hlasy voličů a musíme o tom uvažovat. A diskuse o 157 nebo 19 je diskuse, která nám působí problémy, protože jsme se eh, eh, již věnovali 19, eh, ale nemělo to být formou spolurozhodování. Musíme to vnímat spíše jako cestu, kterou se ubíráme, ale ono se nám to vrací, protože definice zaměstnanců byla spochybněna soudem mnohokrát, byla tedy předmětem soudních sporů. A právě tato samotná koncepce si žádá přehodnocení. Přehodnotit musíme i přístup k tomuto tématu z minulých let a také vím, že řada podniků a podnikatelů trvá na tom, že si chce své eh, zaměstnance vybírat. Ano, to je v pořádku, ale tendence bývá často vedena tak, že se ženy prostě vylučují z těchto eh, pozic. Třeba eh, ženy podnikatelky se musí setkávat s hroznou diskriminací a my musíme při respektování subsidiarity získat skutečně signál od Evropy. Výborně. My jsme to diskutovali už minule velmi dohloubky. Každý si musí rozhodnout sám, eh, jak bude přistupovat k tomu. Můžete hájit svůj názor správního pohledu, dokonce i tři různé právní služby budou zastávat tři různé přístupy a tady není jediná dobrá nebo špatná odpověď. Budeme hlasovat o návrhu paní Regner 157, 157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 Stále nám tady chybí dva. Končíme hlasování. 11 pro, 6 proti, 4 se zdrželi. Právní základ je tedy schválen tak, jak navrhuje zpravodajka. A co nás čeká dál? Máme ještě další právní základ, zpráva pana Speronyho pokud jsem správně pochopil. E, týká se to přenosných baterií a akumulátorů bez, bez šňůrových mm, elektrických nástrojů. Pan Sperony tady s námi není, e, tak jej zastoupím. V podstatě tady je dvojí pravý základ, článek 192 a měl by to být pouze článek 192 a už nekombinovat s ostatními. E, předpokládám, že jste si to přečetli v dokumentech. Souhlasíte s návrhem pana Peronyho? Pokud hlasujete ano, zvedněte ruku. Proti? E, jedna, dva ne, proti. E, takže všichni ostatní souhlasí, přijato. A sekretariát mi navrhuje, abychom hlasovali elektronicky. Spr- eh, návrh pana Speronyho hlasujeme elektronicky. Sto 22, eh, rostou nám čísla 23, takže 22 pro, nikdo proti. Schváleno. A teď nás čeká návrh stanoviska k tématu petice petice týkající se odejm... A týká se to právní základ eh, profesních kvalifikací, pan Sperony. Ne, já myslím, že k tomu nic nemám u sebe. Ano, také. Zpráva z Perony, další, podívám se, co to bylo. Možná by mi sekretariát mohl dodat informace. Yes. Ad hoc übernommen. Äh, Alles klar. Also, der Vorschlag ist der, dass Artikel 114 als Recht... Äh, navrhuje se tedy, že to bude článek, sto, že článek 114 není správný, ten by měl být vypuštěný. Je to správně? Předpokládám tedy, že eh, kolegové tomu rozumějí, budeme hlasovat rovnou elektronicky. Kde pro? 22 pro, nikdo se nezdržel, nikdo není proti, přijato. A nyní z toho balíčku zůstává. Text Ten text je, máte všichni k dispozici. To uděláme hned. Ta petice, tedy kdo je pro uh, návrh toho dopisu uh, té petici? Pan Stojanov pak. Um, takže to je schváleno. Pak tady zbývá ještě jeden bod 25. U toho bodu 25, tak tady ze strany jedné frakce padlo přání, aby byla možnost pozměňovacích návrhů na základě noticky, která je tady k dispozici, kde jsou různé aspekty a různé verze. Takže mm, teď se musíme zaměřit na um, lhůtu na se, eh, pozměňovací návrhy. Sekretariat navrhuje 7. 4. 7. Tady jde o otázku přenesených pravomocí s tabakou směrnicí. Můžu se na to všichni ještě podívat. Takže termín je 4. 7. Elektronicky um, to bude sděleno. Tím jsme tedy skončili hlasováním a dále se dostáváme k bodu 7 kolega Baldasár Máte slovo, kolego. Sì, grazie Presidente. Děkuji mnohokrát. Diskuse, která dnes eh, probíhá, se věnuje některým pozměňovacím návrhům. Máme jich 45. A eh, v tom návrhu stanoviska a 32 přichází od pana Taylora a eh, paní, pardon, paní Taylor, řekni se a toto jsou změny, které se týkají především eh, rozsahu, rozšíření eh, přístupu eh, zboží a služeb, které jsou klasifikovány po tři sobě následující roky v souladu s nařízením Světové banky. Máme to tady v článku 8 a konkrétně 62 až 72. To jsou ty návrhy, a ty se zaměřují na tom, jakou terminologii bychom měli používat také při uplatňování konkrétních opatření a jsou tam také kritéria pro hodnocení reciprocity zájemnosti. A máme tam také několik změn v článku 11. Ty se zaměřují na možnost prodloužení restriktivních opatření, to už je v článku 10, povinnost vydávat výroční zprávu parlamentu a radě o opatřeních, která se uplatňují v praxi. A také oproti tomuto normativnímu přístupu se objevily některé pozměňovací návrhy, konkrétně ke článku 6, které se týkají splnomocnění ehm, justičních orgánů vyloučit některé eh, návrhy, respektive nabídky eh, zboží, které nemají být v tomto zvažovány, která nemají být zařazeny eh, k těm 75%. A toto, tento pozměňovací návrh dává komisi možnost hodnotit a vyloučit Eh, tyto články, například jak vidíme v článku 10, a uplatnit restriktivní opatření. A tato reciprocita je tam velice důležitá. A samozřejmě v následujících dnech se budu maximálně snažit eh, nalézt kompromisní návrhy tak, abychom mohli díky tomu eh, dojít skutečně ke sdílenému názoru eh, k tomuto návrhu textu, který se bude dále projednávat v červenci. A tedy eh, doufám, že nalezneme řešení. Tolik tedy poznámky. Frau Kollegin Taylor, bitte. Frau Lichtenberger. Poznámky pan Taylor, paní, paní Taylor. Děkuji mnohokrát, pane Baltazary. Ehm, návrh komise vyvolal řadu obav, eh, zvláště problematika eh, proces, který umožňuje místním orgánům zamítnout návrhy z třetích zemí. A my proto vnímáme návrh článku 6, tak jak to navrhuje komise, považujeme za nepřijatelné. Pan Bazasary tam zavedl změny, které jsou nastaveny správným směrem a zcela jistě se budeme snažit o další změny, které budou laděné podobně. A co se týká eh, práv přístupu pro nezařazené služby a boží, podle článku 5 musíme zajistit, aby byla i nadále implicitně nastavená pozice trhu EU otevřená. Také v ním vítám návrh pana Tazaryho zahájit konzultace s třetími zeměmi, pokud eh, to nevede eh, k uspokojivému výsledku do 12 měsíců. Já si myslím, že je potřeba jednat rychleji, než tak, jak navrhuje komise. A nařízení má velký význam vzhledem k tomu, že musíme eh, z právního hlediska zjistit statut eh, nabídek eh, ve výběrových řízení, které podávaly třetí země, eh, tak abychom zajistili také jednotnost jednotného trhu. Děkuji, paní Lichtenberger. Já jsem chtěla říct jenom, že se tady už dávno nejedná jenom o teoretický problém, ale o praktický když právě rakouské město z deseti tisíci obyvatel má poskytovatele z Indie, co se týče třeba um, domů pro seniory. Ale to je právě věc, která pro tu obec již ne, není, není možné posoudit, jak může uh, jak se v tom může obec vlastně právnicky vyznam. Já tady mám velké pochybnosti, protože právě obce, města v určité velikosti, tak aby byly konfrontováni s takovými e, nabídkami, to by měly velké problémy eh, správně rozhodnout. A by to ještě odpovídalo pravidlům veřejných zakázek, ale současně přesto tedy eh, dané situaci. To jsou věci, které u těch veřejných zakázek nelze vůbec zohlednit, protože se vycházelo z toho, že to jsou evropské podniky detailně tam některé věci nebyly popsány a pak je to obtížné. Nejenom, není to jenom Švýcarsko nebo Norsko, kdo tam nabízí, ale jsou to mezinárodní věci a e, při vší podpoře otevřeného trhu, tak tady jsou právě v obcích mají ty rozhodovací grémia velký problém to posoudit. A já chci říct si, zda se to zohledňuje nebo ne. To v této rychlosti nemohu říci, ale bylo by to pro mě mm, skutečně pro mě důležité, aby se aby toto bylo respektováno. Ne každé malé město může mm, si dovolit specialistu na globální zakázky. To mus, nesmíme srazit se zřetele, ztratí se zřetele. Děje se to v, v oblasti e, dopravy, tam jsou čínští, čínské firmy. Um, já se ptám, jak my připravujeme naše rozhodovací grémia, aby skutečně e, byly správně stanoveny e, podmínky. Pak by se třeba řeklo, že Eh, všechno musí probíhat v angličtině a to v případě mm, sociálně eh, zaměřených eh, mm, podniků třeba už problém. Děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže kolega Baltasar má slovo. Já chci poděkovat Rebece Taylor za prohlášení a za ocenění naší práce a rádi bychom eh, tedy postoupili dál i směrem ke kompromisním návrhům a snažíme se nalézt to nejjednodušší možné řešení. A samozřejmě hlavním cílem je usnadnit uplatňování eh, řízení především pro zakázky, které jsou do 5 milionů, do 50 milionů eur 5 milionů eur a e, v této souvislosti je to velice e, důležité. A samozřejmě e, musíme si také uvědomit, že zatímco jsme otevřeli své trhy, některé další státy uzavřeli tyto trhy, některé své trhy nikdy neotevřeli. Čína například, ale máme také Rusko, Brazílii, Indii. A na počátku v rozvoji krize se tyto státy staly výrazně protekcionistickými a jsou stále více ochranářské. My naproti tomu nabízíme celou řadu příležitost. Máme zde finančně 300 milionů takových příležitostí. A Ehm, zdá se nám, že tady jde o tisíce pracovních míst. Musíme mít systém, který dobře funguje. A musíme se to snažit podchytit. Víme, jaký cíl eh, se tímto sleduje a musíme zajistit, aby tento cíl byl splněn. Musíme zajistit, aby místní úřady mohly aplikovat Eh, tato pravidla místně. Děkuji, tak tím můžeme ten bod uzavřít a přejdeme k dalšímu bodu a to jsou uh, poplatky za uh, kop, soukromé kopie a uh, cloud computing a já bych řekl, že tady nikdo není, tak bychom to mohli odročit. Ještě v červenci se to může projednat. Pak máme a subsidiarita. Um, národní parlamenty, to máte ve svých podkladech v bodě 30 různé, nic nemám, 31 eh, další příští schůze 8. Eh, července 15 hodin zde v Bruselu a tím končím schůzi. Děkuji vám. CSR, next time, yeah.